Tak a teď má slovo paní Federica Mogherini. Děkuji, pane předsedo, a já bych se chtěla připojit k tomu uvítání eh, našich přátel. Eh, to je také konkrétní výsledek práce, který eh, se někdy přihodí. Velice ráda slyším tuto dobrou zprávu. Chtěla bych se zmínit o několika bodech, které jste nadnesli. Vím, nebo vnímám, že eh, velice eh, souhlasíte s tímto návrhem, považujete ho do značné míry za svůj. Je pravda, že to bylo kolektivní dílo, teď jsou ale zapotřebí kolektivní následné kroky, abychom se přesunuli od vize k akci. Eh, především někteří říkají, že eh, zdůrazňujeme spíše eh, hodnoty než zájmy, jakožto hlavní prvky našich akcí v budoucnu. Základem strategie je to, že naše hodnoty a naše zájmy se do značné míry překrývají. Jeden aspekt eh, našich hodnot je ve strategii zvláště zdůrazněn a sice, že naše akce eh, musí být konzistentní a proto musíme zůstat věrní našim hodnotám, zejména ve vnitřní politice a v našem vlastním chování což eh, souhlasí s tím, co někteří z vás zdůrazňovali. Jakákoliv globální strategie začíná doma a jakákoliv vnější důvěryhodnost má kořeny v naší vnitřní síle. A proto v těchto obtížných dobách eh, pro Evropskou unii je nesmírně důležité, abychom se zamysleli nad tím, jakou máme společnou odpovědnost vůči našim občanům a vůči zbytku světa. Eh, za druhé, jak jsem říkala, zákon, eh, zájmy a hodnoty do sebe zapadají. Jen pomysleme na tu odolnost, která je v samém centru naší strategie, jak bylo zmíněno. Odolnost společností okolo nás, to je investice investice do naší vlastní bezpečnosti. A když je ve strategii řeč o odolnosti společností, pak nezmiňujeme sílu institucí pouze, ale myslí se tím e, odolnost celé společnosti, včetně občanské společnosti, obránců lidských práv, a zkrátka každého občana, který má své místo v této společnosti. Koresponduje to pouze s našimi hodnotami anebo i s našimi zájmy. Já si myslím, a v té strategii je to také uh, obsaženo, že v tomto případě, tak jako v mnoha dalších případech, to, že se řídíme našimi hodnotami, odpovídá našim zájmům a chybovali bychom, kdybychom stavěli hodnoty a zájmy proti sobě do rozporu. Za třetí, chtěla bych se zastavit eh, u jednoho bodu, na který upozornili eh, někteří z vás. Eh, někdo v negativním smyslu a další potom pan Danžan v pozitivním smyslu. A to je to takzvané budování kapacit bezpečnosti a e, rozvoje. Je pravda, že nám trvalo tři roky, než jsme k tomu dospěli. Včera, jak možná víte, kolegium komisařů přijalo balíček o e, budování kapacit pro bezpečnost a rozvoj a mohu vám říci zcela jasně, že tohle v žádném případě není e, odchýlení od našich rozvojových nástrojů směrem k vojenskému nebo bezpečnostnímu přístupu. Naopak, je to reakce reakce na to, co především naši afričtí přátelé požadují, nejen eh, vlády, ale i občanské společnosti. A sice, že pokud na nějakém území, ať už je to africký roh Nigérie nebo Sahel, eh, pokud na tomto území chybí základní bezpečnostní podmínky pro populaci, eh, pak můžeme provozovat rozvojovou politiku, jak chceme, ale o ta pomoc se tam za prvé nedostane a za druhé není efektivní protože základní prvotní právo na bezpečnost musí být nejprve zajištěno. Což neznamená, že nějakým způsobem odklonujeme zdroje z jedné kapitoly do druhé. Znamená to pouze, že musíme využívat naše zdroje koherentně a reagovat na potřeby populací, se kterými pracujeme. A e, právě takovéto zpětné vazby dostáváme. Sice, že musíme pracovat na bezpečnosti a zároveň pracovat na rozvoji. E, často říkáme, že neexistuje bezpečnost bez rozvoje, neexistuje ani rozvoj e, bez bezpečnosti. Je potřeba tuto myšlenku přetavit v praxi a myslím si, že balíček, který byl včera přijat, bude nesmírně důležitým krokem k implementaci části této strategie. Budeme využívat různé nástroje, budeme pamatovat na to, že jsou rozdílné a mají různá zaměření, ale budeme je používat koherentně a integrovaně. Dostala jsem otázku, která se týkala faktu, že členské státy eh, mohou být požádány nebo mohou dostat za úkol aktivně přispívat k určitým eh, společným zahraničním politikám, které jsou společně odsouhlasené. Eh, to je část strategie, která je pečlivě promyšlená, jak si jistě umíte představit, a reaguje na skutečnost, že na jedné straně musíme uchovat jednotu nejen 28 členských států, ale také jednotlivých institucí, včetně tohoto parlamentu, a to v společném institucionálním rámci. Mohou ale nastat situace, kdy budeme chtít nebo potřebovat povzbudit členský stát nebo skupinu členských států, anebo klidně nějaké parlamentní delegace, aby doplňovali práci, kterou děláme všichni společně. To by mohlo sebou nést určitou specifickou přidanou hodnotu. Důležité je, aby to probíhalo koordinovaně, a s jasnou transparentní vazbou na společné rozhodování, společné přístupy a se zpětnou vazbou eh, společným instancím. Já bych se tedy nebála iniciativ, eh, ať už parlamentních delegací nebo skupin členských států nebo skupin komisařů, důležité je, aby to všechno probíhalo ve společném rámci a směřovalo ke společnému cíli. Nesmíme se bát vlastní přidané hodnoty, přestože je pouze částečná. Musíme ji brát jako součást koherentní a sladěné politiky. Tím se dostávám k našim základním potřebám, které momentálně máme. O těch hovořili mnozí z vás. Naše základní potřeby jsou zajistit evropským občanům právo na bezpečnost. K tomu je zapotřebí, aby Evropská unie jednala jednotně jako unie. Jednoho návrhu, který zazněl, bych se nedržela, tím bych se neřídila. Někdo z vás říkal, že je zapotřebí více zohledňovat názory, které jsou proti eh, užší spolupráci, že je zapotřebí naslouchat těm, kteří říkají, že evropská cesta není ta správná. Eh, omlouvám se, ale těmto hlasům nebudu naslouchat, protože pokud existuje nějaká oblast, kde je naprosto samozřejmé, že bezpečnost evropských občanů si žádá evropské akce, eh, pak je to naše působení ve světě. V naší vnější činnosti není žádná oblast, kde by jeden členský stát sám o sobě, i kdyby to byl ten největší, nejsilnější a nejbohatší, byl efektivnější než my všichni dohromady. Není žádná taková oblast, ať je to boj proti terorismu, nebo obchod, nebo rozvoj, nebo eh, řízení migrace, neexistuje ani jedna taková oblast, kde by někdo byl silnější sám, než jsme silní dohromady. A já si myslím, že právě v této oblasti to občané vidí velice jasně. Hrozby jsou globální, příležitosti jsou globální a naše země, všechny naše země v porovnání s ostatními zeměmi světa jsou malé co do velikosti. Maximálně střední velikosti. Už nežijeme v době impérií pár set let a musíme se probudit do reality. Naší silou je Evropská unie. A naši partneři ve světě si to uvědomují velice dobře a uznávají naši sílu. Jenže my uvnitř si občas tu sílu neuvědomujeme. Musíme ale se vymanit z té deprese, do které jsme se dostali a musíme používat naši sílu. Můžeme být silní, ale pokud o své síle nevíme a nepoužíváme ji, pak je nám ta síla k ničemu. Eh, doufám tedy, že, jak někteří z vás říkali, můžeme využít eh, této strategie eh, k proměnění naší společné vize v realitu, kterým je Evropská unie jako sebevědomý globální hráč. To je to, co před námi nyní stojí. Někteří z vás říkali, že ta strategie je příliš ambiciózní a nerealistická, jiní říkali, že je příliš realistická a mm, nedostatečně ambiciózní. My potřebujeme obojí. Potřebujeme realismus i ambice. Protože v dnešní době se situace mění. Věci se mění uvnitř i navenek a to způsobem, který před několika měsíci nebo lety nebylo možné předvídat. Otázka zní, e, jestli jsme schopni reagovat e, na ty změny, které vznikají někde jinde, anebo zda máme dostatek sebedůvěry na to, abychom utvářeli změny, které se okolo nás dějí. A já si myslím, že máme všechny nástroje, že máme veškerou potřebnou sílu, e, pakliže máme politickou vůli pak máme možnost dělat to přesně tak, jak od nás žádají naši občané. Tak eh, děkuji a jdeme na další bod, což by měl ale říct předseda. Ano, to by měl říct